zde mm, po prezentaci předložení programu bulharského předsednictví mm, pan ministrem Borisovem, tak se bude konat první rozprava o budoucnosti Evropy, eh, kde vystoupí eh, eh, Týšok a on se sejde s řadou dalších ministrů a premiérů Eh, protože jde o to, aby náš parlament eh, se více zapojoval do eh, této debaty o mm, budoucnosti Evropy. Je třeba, aby to byla debata inkluzivní a my jsme rozhodli, že tedy vytvoříme takový nový formát, to znamená autentické catch the eye, tak aby všichni poslanci, kteří si budou přát, budou moci žádat o slovo a mít šanci se vyjádřit. Samozřejmě mm, ne všichni budou moci hovořit, ale já se pokusím zachovat rovnou rovnováhu a respektovat různorodost, která existuje v našem parlamentu tak aby Catch the respektoval i váhu jednotlivých politických skupin. Děkuji Tyšokovi, že eh, přijal naše posla, pozvání a že souhlasil eh, s tímto inovativním formátem. Tím jsme zahájili formálně naše zasedání a zasedání 12. 14.12.2017 zápis byl odsouhlasen a rozdán, rozeslán. Má někdo připomínky? Ne, takže zápis je tímto odsouhlasen. A po demisi Juarici Abaunce eh, parlament bere na vědomí